Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Dámy a pánové, myslím, že můžeme pokračovat eh, v plenárním zasedání. Prosím, zajměte svá místa. A budeme se věnovat dalšímu pořadu na pořadu jednání. Chci požádat také pana uh, zástupce rady, pana Šmita, A také Prosím, kolegové, zaujměte svá místa. Pokud nechcete pokračovat v zasedání, tak eh, opustte sál. Další bod na pořadu jednání je prohlášení Rady a komise ohledně provádění a odkazu Evropského roku pro rozvoj. Za radu má slovo pan Schmidt, prosím. Pane eh, předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Několik eh, dní zbývá do uzavření eh, je, po uzavření tohoto rozvojového roku v Lucembursku.